Good morning. Tak, tak dobré ráno, dámy a pánové. Za, zahájíme naši schůzi. Good morning. So... Dobré ráno, takže první bod je tedy schválení pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky k obsahu, všichni souhlasí s programem, tak děkuji. Mám pár sdělení. Nejprve bych chtěla přivítat nově zvolené poslance našeho výboru a zdůraznit, že je taková tradice, a bylo mi to řečeno, protože jsem také nová, že je to tradice v tomto výboru, že je dobrá spolupráce mezi politickými skupinami, které skutečně pracují na tom, aby se zlepšil a prohloubil skutečný jednotný trh ve prospěch občanů a podniků. To je náš cíl. Jako druhé sdělení bych vám chtěla říci, že tedy eh, schůze je webstreamována, vysílána po internetu takže vlastně bude ten, ten e-meeting, aplikace je k dispozici na tabletu nebo notebooku, protože pracujeme bez papírových dokumentů. Dále jsem ráda, že vám mohu ukázat náš newsletter. Doufám, že jste všichni dostali do vaší mailové schránky tento newsletter. Je to opravdu velmi pěkné schrnutí toho, co děláme. A je to Eh, na, na, online propojeno s relevantními dokumenty, takže je to opravdu takové velmi pěkné schrnutí naší práce a připomenutí toho, co máme na programu. Číslo 102, eh, takže to je také k dispozici na webových stránkách. Další sdělení bych vám chtěla tedy říci že DG pro vnitřní politiky připravilo takový balíček na uvítanou Welcome Pack pro výbory, který jste dostali tedy, eh, dostali jakožto poslanci pro informaci o vaší práci a o rolích jednotlivých výborů. Toto je také velmi takové prakti- taková praktická příjemná věc. A jako poslední vám chci říci, že konference předsedů výboru, která se konala včera, to byla ustavující schůze, tak pan Tajany, předseda AVKO, byl zvolený jakožto předseda konference předsedů a vyzývá všechny výbory, aby předložili uh, doporučení o nedokončené, nedokončené práci a také návrhy na slyšení pro komisaře. Ne, ne, komi, ne komisaře, teda to jsem se spletla, říká paní předsedkyně, do konce roku 2019, tedy návrhy do konce roku 2019 do 5. září. 5. září je tedy to datum, kdyby se měly předložit návrhy na slyšení a na tu nedokončenou práci. A potom také bychom měli předložit návrhy na mise a slyšení na první polovinu eh, roku 2020 do poloviny října, takže toto je takže 5. září na první a na pr- a 10. října na první pololetí roku 2020 návrhy předkládat. Další bod na programu je schválení zápisu, takže mohu to považovat tak, že výbor souhlasí s tím zápisem. Je to ze schůzy 1. a 2. dubna 2019. Ano, souhlasíte, děkuji. A to nás přivádí k bodu programu 4, což je eh, návrh eh, všeobecného rozpočtu Evropské unie na rok 2020 koordinac, na schůzi koordinátorů 18. července jsme se rozhodli, že Renew Europe bude tedy eh, odpovědná skupina za rozpočtovou, rozpočtovou proceduru. Renew tedy stanovilo paní Hán jakožto zpravodajku a ráda bych vám připomněla, že to vlastně probíhá paralelně s postupem na pozměňovací návrhy k rozpočtu, tedy na pozměňovací návrhy týkající se kompetencí našeho výboru IMKO. A nyní dávám slovo zpravodajce paní Hán. Děkuji, paní předsedkyně. Priority výboru IMKO byly poslány formou dopisu předsedovi výboru pro rozpočet v Dubnu, kde se zdůrazňují priority našeho komisu, zaměřují se na konkrétní uh, politiky jako celní, celní unie, obchodní politika, digitální jednotný trh, eh, malé a střední podniky, mikropodniky, uh, a také standardizační aktivity. Tyto priority jsme tedy vzali úvahu společně se sekretariátem IMCO jsme připravili návrh je to tedy týkající se všeobecného rozpočtu 2020. Minulý pátek byl zpracován v angličtině a bude k dispozici také v ostatních jazycích. Týká se to tedy eh, prohloubení zejména jednotného trhu a posílení jednotného digitálního trhu. Zejména bych ráda zdůraznila tři témata v této souvislosti. Za prvé přístup k financování pro malé a střední podniky, protože malé a střední podniky jsou páteří naší ekonomiky, to není nic nového a zejména je to ta rozpočtová linie 020202, která by se na toto měla zaměřovat. Navrhuje se tam zvýšení tak, aby e, malé a střední podniky měly lepší přístup k financování, aby mohly zajistit svůj udržitelný e, růst. My tedy zdůrazně předložíme pozměňovací návrh. V tomto smyslu za druhé bych ráda zdůraznila ochranu e, spotřebitelů, vytvoření příznivého prostředí pro spotřebitele, tak aby byli si dobře vědomi svých práv. Je tam je to linka 330401 a toto je důležitý krok Zejména tam dochází k mnohým technologickým změnám a potřebujeme zvýšit úsilí v oblasti vzdělávání a informování eh, spotřebitelů v rámci vnitřního trhu. Toto by mělo vlastně eh, přinášet financování po roce 2019. Dále celní unie velmi litujeme, že dochází ke snížení v té rozpočtové lince 14.02.01 kde by se měla podporovat modernizace a rozšíření technologické unie. To by vlast, to vlastně povede ještě k dalším spožděním tak nutné implementace těchto technologií. Na závěr je tam mnoho doporučení a rád z našeho výboru, které byly zohledněny v, rozpoč- v návrhu rozpočtu který by měl směřovat k posílení dobře fungujícího jednotného trhu. Je však důležité zdůraznit, že je potřeba ještě zvýšit úsilí v budoucích letech. Se, se, eh, je zde také návrh tedy, aby doufáme, že tedy eh, komise schválí tyto eh, naše návrhy týkající se příslušných rozpočtových linií, tak aby se, aby se to ponechalo minimálně na stávající úrovni. Také co se týká lhut pro pozměňovací návrhy k tomuto návrhu rozpočtu 24. července pro rozpočtové pozměňovací návrhy. Děkuji a těším se tedy na názory stínových zpravodajů a dalších. Um, Děkuji paní Han, já se dívám, jestli někdo z koordinátorů nebo stínových zpravodajů si chce vzít slovo. Pan Šváb. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Náš sprav, stínový zpravodaj Jiří Pospíšil tu dnes bohužel nemůže být, ale můžu vás ujistit, že není ještě nadovolené, že má práci někde jinde. Každopádně eh, jeho jménem bych chtěl vyslovit jeho názor na zprávu eh, kolegyně Hán. Jiří Pospíšil samozřejmě souhlasí s hlavními body návrhu stanoviska, zejména s uznáváním výhod eh, jednotného trhu pro malé a střední podniky v Evropě a zdůrazňuje důležitost stabilní spotřebitelské politiky. Naše frakce a Jiří eh, vítáme navýšení přídělů pro většinu priorit IMCO v návrhu rozpočtu, ale jak jste už zmínili a jak eh, zmínila Sonja Hahn, náš výbor se nezabývá tolik výdaji, ale spíš tím, aby se ty peníze dostaly do členských států, kde mají být distribuovány. Taková je logika našeho výboru a v tom budeme pokračovat. Rádi bychom tedy přispěli na, k návrhu stanoviska několika dodatky které reflektují naše politické priority. Za prvé, chtěli bychom více zdůraznit další rozvíjení digitálního jednotného trhu tím, že budeme system, systematicky monitorovat eh, vznikající problémy a poskytovat politická doporučení. Za druhé, chceme explicitně zmínit potřebu boje proti nechalým obchodním praktikám, jakožto jeden z pilířů robustní spotřebitelské politiky a chceme tak navázat na nedávné hlasování v tomto výboru a také v plénu eh, ohledně nového dílu pro spotřebitele. To bylo v Dubnu. Dále považujeme za důležité navýšit finance na program Customs 2020, který umožňuje celním úřadům po celé Evropě nejen, kvůli, nejen díky Brexitu si, umožňo, si sdílet informace a vyměňovat osvědčené postupy a e, zajiště, zajistit tak finance pro údržbu a pořízení e, vybavení nutný, nutného k celním kontrolám. A konečně bychom chtěli zdůraznit důležitost jednotného trhu služeb a e, chceme požadovat, aby Evropská unie vyčlenila e, finance navíc k dokončení jednotného trhu služeb, a to zejména nových a inovativních služeb. Takže jménem našeho stínového zpravodaje bych chtěl říct, že se těšíme na další spolupráci e, s paní Hán. Děkuji vám. Děkuji, pane Švábe. Někdo další? Prosím. Pan Howard. Děkuji, paní předsedkyně. E, I já bych chtěl poděkovat zpravodajce za to, že převzala toto stanovisko Frakce socialistů a demokratů má hodně společných bodů se stanoviskem zpravodajky a myslíme si, že toto stanovisko je silným argumentem pro priority tohoto výboru na rok 2020. Nicméně je potřeba si uvědomit, že návrh rozpočtu, který předložila komise, představuje pouze malý nominální nárůst ve většině rozpočtových liniích, ale jinak je to v podstatě rozpočet statický. E, pokud by byly aplikovány škrty, které navrhuje Rada, tak v reálných číslech by došlo ke snížení výdajů Evropské unie. A práce výboru IMCO je zásadní pro rozvoj Evropské unie. Vnitřní trh je srdcem evropského projektu a potřebuje e, neustálou a konzistentní práci na odstraňování překážek pro svobodný pohyb e, zboží a služeb což ale není možné bez efektivních celních systémů a silných spotřebitelských standardů, ve které, ve které by občané a podniky mohli mít důvěru. A je potřeba, aby si občané uvědomovali hodnotu těchto politik v roce 2020. Jakožto stálý člen rozpočtového výboru si uvědomuju, že v loňském roce představoval víceletý finanční rámec určitá omezení a Komise chce financovat eh, podporu spotřebitelů, dohled nad trhem a malé a střední podniky. Nicméně je politování hodné, že rada chce škrtat v liniích 03, 01, 02 o rozvoji vnitřního trhu, potom 3, 04, 02 o zajištění zájmu spotřebitelů a zlepšení informačního systému a 02, 02, 02 o zlepšení přístupu k financím pro malé a střední podniky. To všechno jsou prioritní oblasti mé frakce a byli bychom rádi, kdyby tam byl objem uh, financí uchován během diskuzí o rozpočtu s parlamentem. Vím také, že uh, Eh, linie 140201 o modernizaci celní unie, že tam se má škrtat o téměř čtyři roky oproti roku 2019 a sdílím obavy zpravodajky, že tyto škrty přicházejí v době, kdy implementace celního kodexu je spožděná v několika členských státech a uvítal bych další objasnění toho, jak to komise zamýšlí a proč navrhuje eh, toto snížení. Na závěr bych chtěl poděkovat kolegům a komisi za práci na tomto návrhu budu podávat pozměňovací návrhy na posílení tohoto stanoviska, aby priority našeho výboru byly v rozpočtu 2020 správně reflektovány. Děkuji, pane Howarte. Paní Gíze. Děkuji, paní předsedkyně. Za zelené mohu říct, že vítáme návrh stanoviska, který v podstatě správně pokrývá naše obavy. Děkuji zpravodajce a chtěla bych zdůraznit, že ambiciozní spotřebitelská politika si žádá adekvátní zdroje, zejména pokud jde o dohled nad trhem, jak už tu správně zaznělo. Chtěla bych zdůraznit, že zdroje na modernizaci celní unie se nesmí snižovat a proto se velice těšíme na spolupráci se zpravodajkou. Děkuji vám. Děkuji. Já tedy dám slovo panu Žeromovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Hán, za tuto zprávu, která je vyvážená, dobře zpracovaná, promyšlená. Bohužel není ucelená a li, litujeme trošku, co se týká té formální záležitosti to se obrátím na sekretariat, máme zprávu o rozpočtu, ale nemáme zde samotný rozpočet, což nám působí tedy problém, abychom vlastně našli ty správné argumenty a správná řešení, která bychom mohli navrhnout na zlepšení, na úpravu tohoto rozpočtu a konkrétně na eh, účasti tedy na činnosti tohoto výboru. Co se týká bodu 3 a 4 zprávy, je to pravda, že musíme chránit a to je naše priorita zájmy spotřebitelů, například zlepšovat bezpečnost, informovat informovanost, ať už jsou to nákupy na internetu nebo jinde. Je to opravdu základ naší politiky, je ochrana spotřebitelů a vidíme, že v každodenním životě to neprobíhá dobře. Mohu uvést pří, některé příklady, uvědomujeme si ty potíže, které budeme mít. Trh zde máme zaplavený geneticky modifikovanými organismy, Eh, kostní mouč, krmivy s kostní moučkou a tak dále. Už tedy eh, to poškozuje ještě eh, chod, tedy hovězího, chod hovězím dobytkem, který už tak je tedy velmi ohrožený. A mm, takže všechno, co se týká nekalé konkurence, to je také velice důležitý bod, jak to bylo zdůrazněno, tak bych sdílí, souhlasíme se všemi body ohledně tomuto tématu, ale litujeme, že rozpočet věnovaný celní unii je eh, snížený a zde také, pokud se týká ochrany spotřebitelů, to, práv, to začíná právě tady, ochrana hranic, ochrana našich výrobků. Takže zatím bohužel můžeme, musíme hlasovat proti tomuto rozpočtu. Pan Bilan. Um, uh, Děkuji mnohokrát. Stínový zpravodaj EKR k této zprávě je pan Lužica. Ten tady bohužel zde dnes nemůže být, takže se tímto omlouvá a požádal mě, abych přednesl jeho připomínky. Za prvé, pan Lužica bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za její velice výstěžnou a kompaktní zprávu. Zcela souhlasí s tím, že jednotný vnitřní trh je jeden z největších úspěchů Evropské unie a Eh, vyzývá k tomu, abychom kladli opravdu důraz na ty oblasti, které potřebují největší vylepšení, jednak jednotný vnitřní trh v oblasti služeb a zejména také digitální vnitřní trh. Pokud jde o rozpočtové položky, které by měly mít zlepšit přístup pro malé a střední podniky a kosma, tak pan Lužica navrhuje, abychom tam také zakomponovali do toho textu myšlenku eh, dobrá hodnota za vynaložené prostředky, protože nejde tady jenom o to, jaké prostředky se kde vynaloží, ale také jakým způsobem se budou vynakládat. Zároveň pan Lužica také apeluje na to, abychom posílili ten aspekt efektivního využití prostředků a e, během svého mandátu se vynasnaží o posílení tohoto principu a také přednese, předloží pozměňovací návrhy v této věci. Závěrem pan Lužica ještě jednou děkuje paní zpravodajce za odvedenou práci a těší se na další spolupráci. Děkuji pan Bilan, paní Peletie. Oui, bonjour, merci. Ano, dobrý den, děkuji paní předsedkyně a děkuji paní zpravodajko za vaši práci. Já bych chtěla upozornit na bod 10, který se týká pilotních projektů. Je tam ještě druhá lhůta pro nové poslance, jako já. A mož, aby ne, já bych měla jen takové malé upozornění, co se týká toho bodu 10, protože si myslím, že ti noví poslanci, kteří chtějí navrhnout nějaké pilotní projekty, tak by prostě se hodilo, kdyby mohla být ta lhuta posunuta. To je jen k bodu 10, děkuji. Yes, um, this, this point is... Ano, děkuji. Tady tento bod možná hm, budeme řešit odděleně od té dnešní diskuse, ale je tady prostě určitá procedura, eh, která už je nastavená, nemůžeme ji úplně měnit. Děkuji. Paní Tun. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla upozornit na dvě otázky. Jedna se týká našich přípravných akcí, o kterých jsme hlasovali v tomto výboru během minulého období a Nazývá se posouzení údajných rozdílů produktů prodávaných na jednotném vnitřním trhu. My jsme nevyřešili ten problém dvojí kvality produktů v našem předchozím mandátu, ale při nejmenším díky tomuto projektu a souvisejícím diskusím, které jsme tady vedli, teď víme toho mnohem více o rozsahu tohoto problému. Výsledky testování, které proběhlo v celé Evropě, a které byly představeny Evropskou komisí před několika týdny, ukazují, že se jedná o problém, který se týká nejenom takzvaných nových členských států nebo respektive střední a východní Evropy a občanů těchto států, ale všech občanů celé Evropské unie. Když se podíváte na výsledky předložené Evropskou komisí, tak tam se uvádí, že studie vyhod posuzovala 1300 vzorků z 128 různých potravinářských produktů z 19 členských států a ve více než 30% případů ty produkty byly prezentovány jako totožné či podobné, i když de facto měly různé složení. Co to znamená? To znamená, že každý třetí evropský občan byl oklamán, když si kupoval zdánlivě stejný výrobek. Já tedy chci zdůraznit, že zde je velká potřeba pracovat v práci na tomto problému. Musíme být lépe informováni o tom, jaké zdroje byly vynaloženy. My jsme na to eh, vyčlenili zdroje na tuto přípravnou akci a nikdy jsme nedostali žádné informace o tom, jak byly vynaloženy. Ta alokace se měla také použít na to, aby se testování rozšířilo na nepotravinářské produkty, například eh, čistící produkty, kosmetické produkty, dětské produkty, hygienické věci a podobně a tak dále a tak dále. Jak víte, je toho opravdu ještě hodně. Důležitá věc v tomto projektu je to, že my v našich připomínkách k tomu pilotnímu projektu jsme zdůraznili, nebo respektive souhlasili jsme s tím, aby komise nás přizvala do pracovní skupiny jako členy tohoto výboru, a ta určitá pracovní skupina by měla rozhodovat o tom testování. Ale bohužel jsme přizváni nikdy nebyli. Další věc, závěrečná zpráva eh, k naší příprav, k této přípravné akci, tam bylo řečeno, že ta závěrečná zpráva musí být přeložena do všech evropských jazyků. Ovšem, jak vidíme, je k dispozici pouze v angličtině. Já si tedy myslím, že bychom měli požádat Evropskou komisi, aby nám, členům výboru IMCO, podala zprávu o této záležitosti. To je první věc, na kterou jsem chtěla upozornit. A potom druhá, někdo už tady zmínil ten bod 10 v tom eh, rozpočtu. Pilotní projekt o observatoři umělé inteligence, jak vidíme, byl vyškrtnut z rozpočtu protože má být součástí eh, rozpočtu Evropského parlamentu. V důsledku toho v koordinaci s Ditou Charanzovou, která zde dnes není, a se sekretariátem já předložím rozpočtový pozměňovací návrh, abych zohlednila to, co bylo v tomto výboru odhlasováno v Dubnu. Chtěla jsem zdůraznit ovšem, že tady u této věci opravdu potřebujeme zajistit velkou viditelnost tohoto projektu a potřebujeme silné zapojení a úlohu e, členů tohoto výboru, výboru IMCO. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní Tun, paní Grapíny. E, e, Děkuji mnohokrát první řadě bych vám chtěla říci, že jsem velice ráda, když vidím, že všichni ve všech politických skupinách tady takto souhlasíme, protože zde v tomto výboru je velmi důležité, abychom Eh, bez ohledu na politickou příslušnost byli jednotní, pokud jde o to, abychom zajistili náležité fungování všech mechanismů jednotného vnitřního trhu. Takže jsem velmi ráda, že zpravodajka a stínoví zpravodajové se takto vyjadřují a že zdůrazňují podobné věci. Já už jsem také připravila některé pozměňovací návrhy, ale nesmíme zapomínat na ty lhuty. Do 30. července můžeme předkládat rozpočtové pozměňovací návrhy. Já bych chtěla zmínit, že já jsem zpravodajka pro celní balíček a jednání má začít v listopadu. Pokud bychom nezvládli tam zakomponovat naše priority a nezajistili zvýšení rozpočtu, tady tu rozpočtovou společku 14.02.01, tak nevzlepšíme fungování jednotného vnitřního trhu, protože celníci zajišťují vstup na jednotný vnitřní trh pro produkty, kdy eh, je potřeba tedy zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a zároveň také ochranu našich spotřebitelů. Vzhledem k tomu, že ta implementace zde byla odložena už několikrát a vzhledem k tomu, že se tam navrhují škrty u tohoto financování, A rovněž tady také probíráme takové věci jako odebírání vzorku a laboratorní analýzy, tak tohle vše by mělo velmi negativní dopady. Já jsem podnikatelka, já jsem více než 30 let pracovala v praxi na tom trhu a já vím, jak eh, vypadá hospodářská soutěž, jak vypadá konkurence, když se na, produk- na, na trh promíte, dostávají produkty, které nejsou testovány stejně jako ostatní produkty v Evropské unii. Takže já bych v této souvislosti chtěla požádat náš výbor, aby ten, kdo vyjednává s radou, aby vyvíjel neustálý tlak na posílení celní unie a abychom se snažili prosadit opravdu co nejsilnější pozici ve vyjednávání s radou. A konečně poslední věc, kterou bych chtěla říct, a o tom už tady hovořila kolegyně Rosa Thun – já jsem také velice překvapena, že ta studie, kterou jsme zadali, nebo respektive kterou komise zadala, byla provedena jenom v 19 členských státech. Já před několika lety jsem byla jednou z hlavních iniciátorek této rozpravy. Byla dokončena směrnicí, kterou jsme odhlasovali na poslední plenárce ve Štrasburku a rovněž se tím pozměňují další čtyři směrnice. A my jako první krok jsme jasně rozpoznali, že jsou tady rozdíly mezi produkty na jednotném vnitřním trhu. Takže můj návrh je, aby výbor IMCO poslal eh, komisi žádost provést tu studii ve všech 28 členských státech abychom rozšířili také tu škálu produktů, které budou testovány na hračky, na dětské předměty, chemické produkty. A za, samozřejmě potřebujeme i rozpočet pro takovou studii. A chtěla bych, aby výstup z toho byl následující. Potřebujeme mít nějaký konkrétní výsledek, konkrétní výstup, například změnu směrnice, která skutečně zajistí, že budeme mít takovou situaci, kdy eh, spotřebitelé nebudou klamáni označením, obalem, eh, aby omylem kupovali produkty jiné kvality. Potřebujeme mít spravedlivou hospodářskou soutěž. Jestliže výrobce má správný produkt a jiný výrobce má falešný produkt, tak to potom není žádná hospodářská soutěž, protože oni mm, to prodají za stejnou cenu. Čili, jestliže souhlasíte, měli bychom požádat komisi, aby studie rozšířila z 19 států na všech 28 a také, aby výrazně rozšířila tu škálu testovaných produktů. Děkuji, pan Monty. Thank you, Chair, and I thank the uh, Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce za její důkladnost. Stanovisko vítá navýšení rozpočtu na priority tohoto výboru eh, a patrně jde o eh, priority, které jsou významné v rámci výdajů celé EU. Nicméně EU eh, nemusí žít v reálném světě Eh, vlády, a to i nadnárodní vlády, nemají žádné peníze. Mají pouze peníze, které odebírají lidem, například mým voličům na severovýchodě Anglie. Po 31. říjnu přijde Evropská unie o čistých 13 miliard ročně od Spojeného království. A takovýto pokles příjmů v době, kdy ekonomika Evropské unie trpí stagnací, ekonomického růstu. To je reálný svět, ale já nevidím, že by si tento směr někdo uvědomoval. A e, vyzývám kolegy poslance, aby si uvědomili, že zvyšovat výdaje do nekonečna bez ohledu na priority není realistická volba pro poslance ani pro občany zemí Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pan Damiča. Děkuji. Já bych chtěl jenom zdůraznit eh, společnosti poskytující služby. Eh, já vím, že tam jsou nicméně malé a střední podniky a mikropodniky, tak z nich 75% poskytuje služby. Ano, celní politika je velice důležitá. Ta se týká eh, zboží, tedy fyzického zboží, Nicméně cestovní kanceláře, taxikáři, doručovatelé jídla a tak dále, to jsou sektory, které velice utěšeně rostou v celé Evropě. A pokud jde o digitální služby, tak eh, tady legislativa má určitý dopad, ale ne úplně. Potřebujeme oddělenou sekci pro podniky poskytující služby, protože tam všichni ti lidé pracují. Děkuji. Děkuji. A konečně pan Šváb po druhé. Děkuji moc krát. Tentokrát budu mluvit sám za sebe, proto si můžu vzít slovo ještě jednou. Děkuji. Já si myslím, že to byla velice zajímavá výměna názorů a jsem si jistý, že kolegyně Hán udělá, udělá vše to, aby pozice výboru IMCO ve vyjednávání s ostatními výbory byla silná. A za druhé bych chtěl říci, že Evropská unie vynakládá velice málo peněz s velmi vysokým výnosem, nejen na východě Anglie, ale v celé Evropské unii. Takže pokud chcete utrácet nějaké peníze, peníze, tak tenhle, tenhle výbor je proto nejlepší místo. Vítáme přátelé ze Spojeného království. A za druhé bych chtěl říci, že máme mnoho studií a přípravných prací od, od Evropské komise a ta, studie, ta studie o dvojí kvalitě produktů eh, je poměrně jasná. Většina toho, co se tu předkládá v té studii, není. Takže pokud chcete politiku založenou na efektech, tak bychom možná měli pozvat autory této studie, abychom s nimi probrali do hloubky, co v té studii vlastně je a co ta studie opravdu zjistila, a ne abychom využívali nějaká e, procenta pro to, abychom si potvrdili předchozí názor. Možná bychom mohli tedy vyčlenit nějaké zasedání na e, rozhovor o této studii. To je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám. Děkuji, pane Švábe. Tak e, já jsem si jistá, že se můžeme zamyslet nad tímto návrhem a e, probrat ho na příští schůzi koordinátorů například. Teď dám slovo opět paní Hán. Děkuji moc krát za zpětnou vazbu a za komentáře. Jsem velmi ráda, že máme tolik společného a že se ubíráme stejným směrem. Těším se na vaše pozměňovací návrhy Připomínám, že lhuta je zítra a potom můžeme diskutovat o pozměňovacích návrzích. Děkuji moc krát za spolupráci. Děkuji, paní Hán. Takže tohle byla rozprava, takže není třeba činit žádné další kroky ale připomínám ještě lhutu pro pozměňovací návrhy zítra v poledne 25. července a eh, návrhy na opravného rozpočtu v úterý 30. července. To je zase další lhuta. Děkuji a tím se dostáváme k další části dnešní schůze, což je hlasování. Nejprve o přenesení pravomocí na koordinátory podle článku 214 odstavce 2. Koordinátoři se dohodli, že předloží výboru návrh na přenesení určitých pravomocí, zejména pokud jde o proceduru jmenování zpravodajů. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPP má o dva poslance navíc, kteří neměli hlasovat. Možná náhradníci? Teď už je to v pořádku. Končím hlasování. 42 42 pro, nikdo proti, žádná zdržení. Děkuji moc krát. Druhé hlasování se týká návrhu kalendáře schůzí ve zbytku roku 2019. No, to je dobrý návrh, můžeme to vzít dohromady s dalším bodem, což je schválení jazykového profilu výboru. Takže hlasujeme o těchto dvou dohromady. Zahajuji hlasování. EPP a SD mají o jednoho více. Tak teď už je to v pořádku, končím hlasování, 41 pro, nikdo proti, žádná zdržení. Děkuji moc krát. A na závěr ještě důležitý bod. Schválení doporučení koordinátorů o nedokončených záležitostech. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 1 proti, 1 zdržení. Takže tím jsme u konce hlasování a jdeme na bod různé. Pokud nikdo nic nemá, tak oznámím, že příští schůze se bude konat 2. září ve 3 hodiny odpoledne tady v Bruselu. Tam budeme mít hodně práce a právě tak po celé 3. září. Děkuji moc krát a přeji hezké prázdniny.